Siamo in numero legale e quindi už eh, můžeme začít, nadešla chvíle, tak abychom začali jako obvykle a to, že se schůze přenáší na internetu. Bod 1. Odsouhlasení programu. Návrh byl rozeslán 6. Eh, prosince. Pokud jsou námitky, tak lze považovat program za odsouhlasený. Na programu se také nachází bod 15 eh, o výkonu vyšetřovacích kompetencí Evropského parlamentu a to bylo vloženo do programu na žádost kolegy Dafa. Ale zpravodaj eh, eh, kolega Martin zítra nebude moci být přítomen, tudíž nebude možné eh, projednat tento bod zítra, ale je to bod, eh, který tedy odsuneme na schůzi koordinátoru v lednu. A za chvíli dorazí pan předseda Martinez, se kterým budeme hovořit o otázkách, které se týkají Kosaku, ale ještě mezi tím chci připomenout, že podle programu Eh, po té, co budeme hovořit s panem Martinesem, tak bychom se měli zabývat dvěmi dokumenty. Jednak je to eh, dokument, který mm, předložil velice pilný kolega Duff a týká se to mm, tedy otázky eh, protokolu, je to tedy česká záležitost a uvidíme, zdali dospějeme k nějakému konsensu a dále Eh, eh, je to dokument Rangel, je to Evropský semestr 2013. Bohužel nemáme moc času, poněvadž dnes, jak víte, eh, jsme museli začít později, poněvadž jsme měli setkání s panem místo předsedou, s panem předsedou tedy z rady, který Eh, referoval o výsledcích Evropské rady a 18 eh, hodin asi tak se sejdou koordinátoři. Jak vidíte, zase málo času budou mít, ale doufáme, že eh, díky trpělivosti našich tlumočníků, tak se nám to podaří a případně, že s námi se trvají i po 18.30 chvíli. Nemám žádné sdělení, takže můžeme přejít k odsouhlasení zápisu ze schůzí které se již konaly, a to 17. a 18. září 2012, potom 4. října 2012, 8. až 9. října 2012. Eh, eh, zápisy máte k dispozici, pokud nejsou žádné připomínky, takže prosím, budeme, můžeme tedy eh, toto považovat za odsouhlasené. A vidím, že již se nám blíží kolega Martinez, a to velice přesně, podle plánu. A tudíž můžeme přejít hned k bodu čtyři. Hmm, Ecco, il, il quarto punto allora... Bod 4 na programu, což je eh, to jsou tedy informace od pana Martinese, který poreferuje o posledních eh, záležitostech, které se týkají Kosaku, protože to je již taková tradice Eh, že zde ve výboru jednáme o těchto věcech a vždycky pan místo předseda Martinez eh, vždycky přijde hm, a eh, za co, za což mu děkujeme posledně, to bylo 19. března, ale v mezidobí se dva, Kosak sešel dvakrát v Kodani v Dubnu a potom dalš, dále na Kypru v Nikosi hm, a 14. a 16. 10 a e, e, i se mm, sejdou tedy předsedové Kosakovi, připravili plenárku, která se bude konat 27. a 28. ledna v Dublinu. A vzhledem k tomu, že Irsko e, bude předsedat v příštím pololetí. Dokumenty, které se týkají obou plenárních zasedání, o kterých jsem hovořil, tedy tyž byly roz, rozeslány, samozřejmě rozdány. A Diskuse by měla být eh, krátká, protože dnes skutečně máme velice, velice málo času, ale eh, samozřejmě víme, že kosak to je širší téma, vždycky hovoříme o dalších tématech, například i vztahy s národními parlamenty, to je také zajímavé, ale jak jsem řekl, času máme málo, eh, poněvadž bychom s tímto bodem měli skončit 17.30. Pane místo předsedo, prosím, máš slovo. Děkuji, děkuji. Děkuji, milí Karlo, děkuji eh, kolegové, milí kolegové, milé kolegyně. Za prvé chci poděkovat panu místopředsedovi a vůbec výboru pro ústavní záležitosti eh, za to, že nás vždycky zve. A eh, Karlo, chtěl bych ti navrhnout toto. Chtěl bych nejprve mm, pohovořit zde na téma a z různých důvodů bych chtěl mm, ti eh, zde bych chtěl eh, bych tedy potom eh, předat takový přípis, který by si mohl rozeslat všem, týká se to harmonogramu a tak dále. To lepší, když dáme na papír, abychom to mohli rozeslat všem. Určitě zde asi vzhledem k tomu, že se konají další výbory, tak je tady méně účastníků než normálně, takže já bych se omezil spíše na obecné poznámky a potom bych zítra <clears throat> tobě, respektive tvému sekretariátu, mm, předal takový přípis, kde přesně popíšu eh, ty technikálie, kalendáře, harmonogramy a to určitě bude pro kolegy zajímavé a pokud dovolíte, také i ušetříme takto čas a budeme schopni skončit dokonce ještě před e, tou hodinou, kterou si mi určil. Pokud souhlasíš, takže nejprve to bude velice <clears throat> takové spíš eh, sdělení politického charakteru, jaké jsou mé, mé dojmy, eh, jaký je vývoj za poslední dobu a potom já eh, rozešlu takový materiál, dokument a ty si to rozešleš, jak se ti to bude líbit. Jak právě si řekl, eh, konaly se dvě eh, zasedání, plenární zasedání, první v Kodani v Dubnu a druhé v Nikosii v říjnu. A nyní připravujeme nadcházející plenární zasedání, které se bude konat v prvním pololetí v Dublinu a již i v lednu se koná klasické zasedání přípravného výboru, eh, to bychom mohli nazvat předsednictví eh, Kosaku. Je třeba si uvědomit, že já zde kolegům, kolegyním bych chtěl říct si toto. V posledních měsících bych řekl, že zde eh, došlo ke dvou událostem, okolnostem. Za prvé, bez pochyby se zlepšila atmosféra Kosaku ve srovnání s tím, co jsme měli předtím. Zlepšily se vztahy, zlepšila se komunikace mezi mm, zodpovědnými osobami národních parlamentů, kteří jsou v delegacích eh, Kosaku a zástupci Evropského parlamentu. To se zlepšilo. To je pozoruhodné. Já jsem velice rád, mě to těší a já vím, že pan předseda kasíny také eh, je potěšen tímto faktem, protože je bez pochyby, že zlepšení vztahu mm, je to věc velice pozitivní i pro naši práci, proto abychom mohli eh, plnit eh, úkoly ve smyslu smlouvy a já jsem proto přesvědčen, že i zde došlo k ke zlepšení i kvůli eh, jaksi postoji Evropského parlamentu a jeho delegace vůči našim kolegům z národních parlamentů. To bylo umyslné takto. Druhá novinka, ke které došlo eh, v posledních měsících, a je třeba eh, to mít na, na zřeteli, je, že, mez, že uvnitř národních parlamentů zde došlo k, k značně zvýšenému zájmu o e, evropskou dimenzi a činnosti s tím spojené. Toto lze si vykládat různými způsoby. Samozřejmě existují různé názory. Někteří si myslí, e, že v národních parlamentech by měla existovat užší spolupráce s Evropským parlamentem. Jiné parlamenty si myslí opak, ale novinkou je, že v různých národních parlamentech se eh, zvýšil obecně zájem a povědomí o tom, že nemohou eh, sami eh, Eh, dělat eh, nic s evropskými záležitostmi, pokud se nebude spolupracovat. To je první věc. Kosak tedy se změnil vlastně z takového nástroje, mm, kde panovaly velké tenze, antipatie, frikce, třenice mezi delegací Evropského parlamentu a řadou delegací národních parlamentů. A, takže a dnes mm, jste ale vlastně eh, i v národních parlamentech to trochu vře v tom smyslu, že chtějí více participovat, diskutovat, debatovat eh, a více eh, i se zajímat o evropskou politiku. Jak jsem již řekl, takže to jsme viděli jak v Kodani a především poté, poté v Nikozi. Jsme to zaznamenali, že se prostředí, atmosféra zlepšila a kromě toho, mm, možná eh, to asi bychom neměli dávat do zápisu, jenom tady jsem chtěl vysvětlit toto kolegům. Eh, I my jsme eh, si lépe uvědomili, jak na to. My jsme konali celou řadu konferencí kosaků máme jich mnoho za sebou a často jsme reagovali a možná příliš přehnaně, když nějaký národní parlament eh, přišel s nějakým prohlášením, které bylo nepřátelsky naladěné, naladěné proti Evropskému parlamentu, respektive proti budování Evropy tak, jak eh, se to právě realizuje teď. A pokaždé, když došlo k podobnému prohlášení nějakého národního parlamentu, tak Evropský parlament hned reagoval přehnaně možná a bral si slovo a pro, eh, šel do protiútoku proti eh, těm, kteří podle nás špatně přistupovali k Evropskému parlamentu. Takže my jsme ale umyslně změnili tento postoj v naději, že bychom neměli takto reagovat eh, a že to necháme na jiné evropské parlamenty, tedy aby tak reagovaly jiné národní parlamenty a aby tedy reagovali tak na eh, své kolegy z jiných zemí. A to mělo za tento důsledek, že když jsme, to byli my, kdo reagoval třeba proti tomu národnímu parlamentu, který na nás zautočil, tak automaticky potom vlastně eh, došlo k takovým velkým třenicím, že všichni najednou se spojili eh, ty národní parlamenty a jako jeden muž tedy útočili na nás na Evropský parlament a Evropský parlament tedy eh, vlastně byl předmětem těch útoků a ti, kteří hovořili za ty národní parlamenty, byli vždycky jenom ty, kteří, ti, kteří chtěli útočit, kteří byli proti nám a ti ostatní mlčeli. Takže my jsme radši teď zaujali jinou strategii, to znamená, nevstupujeme do toho, necháváme to na diskuzi mezi národními parlamenty, aby diskutovali mezi sebou ty, které jsou protievropské, nebo spíše protievropské, a ty, které jsou proevropské. A mm, vždycky potom Mm, dojde k tomu okamžiku, že zjistíme, že těch proevropských je většina v takové diskuzi a my potom řekneme, vstoupíme do diskuse, řekneme, souhlasíme s těmi, kteří řekli to a to a nesouhlasíme s těmi, kteří řekli to či ono. A automaticky ty, eh, tam, to napětí, ty tenze, které tam předtím existovaly, tak již neexistovaly eh, mezi tedy Národním parlamentem nebo parlamenty a Evropským parlamentem, ale vznikly tam třenice, vznikají tam tedy různé tenze mezi jednotlivými národními parlamenty, tedy mm, rozděluje se to často mezi ty dva tábory, které jsou proevropské a těmi druhými zájmy. A to vypadá, že to je dobrý, dobrý postup. To nám umožnilo například, že jak v Kodani, tak i v Nikozi, když jsme měli hlasovat o závěrech třeba, a když Evropský parlament předložil své pozměňovací návrhy, tak byly většinou odsouhlaseny, systematicky byly odsouhlaseny e, až tam nějaké malé změny třeba někdy a někdy vůbec bez nějakých mm, změn. A já si myslím, že to je velice uspokojivé pro náš parlament. Takže již nemáme pocit, že jsme izolováni teď, ale vypadá to, že je nás většina teď. To znamená, vznikla zde většina, většinový názor v Kosaku a to je pozitivní signál ve všech směrech. Na druhé straně je pravdou také, že někdy Národní parlamenty mají takovou tendenci, je to pochopitelné, eh, systematicky eh, apelovat na komisi, aby komise eh, se dostavila. Komise, ano, ta mm, se zúčastňuje, ale je těžké, aby komise pochopila, že ano, komise samozřejmě chodí k nám do Evropského parlamentu každý týden a o, a e, samozřejmě i tam teď došlo k určitému pokroku, protože my jsme i komisi vlastně ukázali, že COSAC to nejsou pouze národní parlamenty, to jsou národní parlamenty, ale i Evropský parlament a komisaři, kteří e, se zúčastňují COSACu, tak teď to berou více e, vážně nebo berou to v úvahu tyto účasti. A kasíny zde hraje důležitou roli v tomto. A je třeba tedy mít i vztah s komisí a s jednotlivými komisaři nebo s komisaři, kteří chodí na schůze Kosaku, eh, tak aby eh, i eh, národní parlamenty mohly jednat s komisí a aby i mm, mm, aby nás komise tedy neignorovala, ale naopak, aby bylo jasné komisi, že také i zde je třeba pravidelně jednat s národními parlamenty. To je vlastně mm, eh, protože určitě je e, i ten vztah s Evropskou komisí je zajímavý pro národní parlamenty, nejenom pro nás. Dále, další důsledek. V každém e, z klíčových bodů programu, o kterých se diskutuje na Kosaku, tak vždycky vždycky, eh, eh, vždycky tam vystupoval nějaký významný zástupce Evropského parlamentu, který tam vystupoval jako řečník, klíčový řečník, takzvaný keynote speaker. To znamená nejenom, eh, že to bylo jako doposud, že to byl komisař, který si bral slovo, ne, ale i Eh, i národní parlamenty měly za to, že by bylo vhodné, aby tam byla, byla nějaká osobnost z parlamentu, třeba Malcolm Harbour byl v Kodani, pan předseda kasíny, mm, zase eh, ten eh, hovořil o koncepci reversed subsidiarity a potom předseda výboru pro zaměstnanost paní Pervanche Beres také byla v Nikozi a to byli naši hlavní řečníci tam. A e, toto také i nyní založilo již, založilo již precedens a je to zcela normální vždycky by ke každému tématu podle programu, aby tam vystoupil Evropský parlament, aby tam e, vyslal jednoho řečníka, klíčového řečníka, který vysvětlí, co se na to téma děje v Evropském parlamentu. Další velice zajímavý údaj. A zde došlo k velkému pokroku, i když ještě je třeba s tím něco udělat, je to, že ty politické rodiny, zde nehovořím o politických skupinách, ale politické rodiny, že ty se tam koordinují a scházejí, ale zatím nedostatečně, ale schází se již pravidelně, normálně a e, vyjednávají e, své pozice. To znamená, politické skupiny frakce, které zde máme v parlamentu, tak třeba jsou to lidovci, liberálové, prostřednictvím pana Dafa a tak dále, to znamená eh, každá z politických skupin, socialisté tedy, to se tam zastupuje já, nebo, takže my všichni tam se koordinujeme, koordinujeme, to znamená svoláme své kolegy z různých národních parlamentů, tedy ty, kteří patří do stejné politické rodiny. A eh, zde to eh, je mm, více a více důležité, protože ta participace je větší a větší a také i existuje lepší povědomí. Eh, nyní tady jde o to vyhnout se tomu, aby někdo z našich kolegů, tedy souvěrců, eh, tak aby potom na plenárce mm, náhodou neříkal něco, co by třeba bylo nějak nepřátelsky naladěné proti Evropskému parlamentu a proti vlastní tedy politické rodině v něm. Takže toto je velice důležité eh, i si uvědomit, že ve skutečnosti Kosak eh, za poslední leta hm, zažívá takovou tendenci. Eh, hm, hm, takže že mm, e, se tam e, nediskutuje e, už tolik o tom, o čem tedy by se mělo na Kosaku, co jemu náleží, ale často se tam diskutuje o jiných věcech, tedy nejenom o evropských záležitostech, ale o mm, mm, tématech, která tedy by, teda jsou tedy konkrétnější a často byla trochu ignorována. A já si myslím, že to je něco, co mě zase tak nevadí, protože my zde třeba jednáme na Kosaku o otázkách podání národních parlamentů a já myslím, že tady se nám daří Eh, celkem přirozeně rozvíje tato témata. Prozatím Kosik, Kosak tedy eh, se spacifikoval a naše role v Posaku je taková role, jako, jaká, jaká nám náleží. Uvidíme, co se teď eh, stane v Dublinu, ale já doufám, že ten trend bude zachován. To znamená, dochází ke konsolidaci Kosaku a určitě také i se bude hovořit o velice aktuálních tématech, jako budoucnost Evropy, měnová hospodářská politická unie, skutečná tedy unie, o tom se bude diskutovat. Bude se diskutovat o tématech, která jsou absolutně aktuální a Mm, tedy o e, skutečné unii. Takže mm, to je vše, co se týká Kosaku. A váš výbor, který je velice významný zde mm, pro e, život celého parlamentu Evropské unie, tak asi by měl si uvědomit, že eh, zde dochází k určitému vření v národních parlamentech, jak jsem o tom hovořil na začátku, a že eh, zde nyní zde eh, se konají různé sektorové konference, to je takový trend, a je třeba si to uvědomit. Já, mně se to zdá být docela dobré, ale je to téma, o kterém bychom měli více diskutovat. Je zde určité pokušení, to znamená eh, eh, vždycky na každé téma zorganizovat konferenci, třeba konference pro zemědělství. My, my zde máme výbor pro zemědělství a potom máme zde výbory, příslušné výbory Národního parlamentu, parlamentu, potom výbor pro dopravu a tak dále. To znamená, vytváří se zde taková struktura, takový systém, to znamená, víceméně často s určitou frekvencí podle důležitosti témat a podobně, tak se konají tyto, tato setkání, tato konference. Je to téma, o které bychom měli diskutovat eh, a nyní se to již rysuje ve dvou oblastech a to je bez pochyby a to etablovalo eh, eh, se to již v otázkách bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky a také se to již etabluje ve všech tématech, které se týkají ekonomiky. Takže víceméně tam se to již etablovalo, skonsolidovalo a já si myslím, že ještě bych vám měl říci, že nakonec se nám podařilo vyřešit eh, tu slepou uličku, do které jsme se dostali díky konferenci předsedů všech parlamentů. My jsme již vytvořili takový mechanismus, abychom propojili tu stálou konferenci eh, tedy pro politiku zahraniční a obranou, tak nám se podařilo, co jsme si přáli, to znamená, aby Evro, delegace Evropského parlamentu zde eh, měla trochu jinou dimenzi, aby vlastně tím reflektovala, že povaha našeho parlamentu je jiná než povahy národních parlamentů a že my nejsme jeden z 28 parlamentů, ne. My jsme jiný parlament, který se odlišuje od těch 27 národních parlamentů a to je podle mě velice zajímavý eh, zajímavý příklad, eh, který teď se i eh, rozvíjí a etabluje v jiných oblastech. Nechci se dále obšírně zmiňovat o ekonomickém řízení, economic governance, takže zde se systematicky již o tom jedná a je to i propojeno s evropským semestrem a tak dále. Nyní tedy to je téma, které se hodně teď diskutuje, rozvíjí. A závěrem dovolte, abych zmínil jednu věc, která nebude figurovat v tom písemném materiálu, ale podle mě je to zásadní, abyste to vzali do úvahy tedy zde vy, kolegové, přítomní jste. A případně, abych to vzali i do úvahy, eh, eh, aby to vzal do úvahy celý parlament, protože já o tom budu hovořit na běru, na předsednictvu parlamentu a také i teď na konferenci předsedu. Nyní máme velký, velký problém, vážný problém mm, vztahu s národními parlamenty a tedy jde o ten vztah, o to propojení. Proč? Poněvadž nyní Eh, jsme zažili různé situace, kdy kolegové z Evropského parlamentu po té, co eh, eh, se, co, co vstoupili do nějaké tvrdé diskuze s jinými kolegy, tak potom neparticipují, nechodí na ty schůze, jak by měli. Takže to není dobré. Třeba na Kosaku jsem byl já a Kasíny a my určitě máme stejnou, stejně hodně práce jako jiní kolegové, ale my tedy jsme přítomní a e, účastníme se a potom my zde máme delegace různých politických frakcí, které mají jet na konferenci, tak e, a potom některé z nich participují, účastní se, někteří tam zůstanou jenom pár hodin a to je dost vážný problém, který se hodně rozšiřuje teď právě. A potom eh, i nemluvě o těch eh, sektorových tematických konferencích. Třeba my se sejdeme na jedné schůzi, kde je třeba 40 eh, či více, 80 zástupců národních parlamentů a v nějakém, a v nějakém okamžiku tam není ani noha z Evropského parlamentu, takže to není dobré. To je třeba si uvědomit a to musí si uvědomit především politické frakce, protože politické frakce, politické skupiny vysílají delegace, takže Eh, já to tady říkám, já jsem to řekl velice jemně zatím některým z kolegů, i z kolegů z naší frakce, že takto to nejde. Není možné, aby když se tam vyšle nějaká delegace, vyšle se na konferenci Kosaku či jinam, tak to je jako Tour de France. To znamená, eh, na Tour de France tam tedy jsou e, e, někteří, tam ti e, cyklisti taky musí tedy projet všechny ty etapy a ne, řekne já pojedu jenom čtvrtou etapu a další řekne já pojedu až šestou etapu, to, co se mi zrovna vyhovuje, co mi konvenuje, no to ne, tak to to nejde. A to znamená, když se někdo přihlásí, to tak se k tomu musí postavit rozumně a flexibilně. Není možné, aby když se jmenuje nějaká delegace, tak aby tam, byly tam tedy třeba tři, čtyři členové eh, a, něk, a oni si řeknou, ne, já tam pojedu druhý den a další si řeknou, já tam pojedu až třetí den, no to nejde. A aby se tam, eh, takže je třeba, aby tam jezdili ti, kteří mají skutečně eh, zájem i čas s tím je třeba něco udělat. A to si musí pohlídat především politické skupiny, protože, jak jsem řekl, my zde se hodně dohadujeme s národními parlamenty a dohadujeme se s nimi o tom, jak to bude s účastí vždycky. A chceme, aby oni tam e, vždycky byli dobře zastoupeni a my také bychom tam měli být dobře zastoupeni. Když se koná nějaká schůze, tak tam musíme jet a musíme tam s nimi jednat. To je jedno ale není možné, aby v nějakém okamžiku v průběhu takové konference tam nebyl nikdo z Evropského parlamentu. To je skandální a je to především skandální pro ty, kteří jezdí z národních parlamentů, třeba i sem do Bruselu a tak dále. A když oni přijedou na zasedání s námi a my tam nejsme potom, nebo tam někdo přijde na 10 minut, jenom to nejde. A především to platí pro mě a pro Kazínyho to potom komplikuje život. Proč? Poněvadž logické je, že eh, kolegové, kteří přijedou nebo ty nepřijedou, no tak to jsou eh, samozřejmě naši také přátelé a tak, mm, ale je to otázka systému. Ten systém nefunguje. Je tady něco, eh, co je třeba vzít do úvahy zde i u vás ve výboru, protože máte svou autoritu v tomto a měli byste se k tomu nějak vyjádřit, postavit tak, aby podobné abychom eh, tedy, když jednáme s národními parlamenty, abychom k tomu přistupovali zodpovědně a disciplinovaně. Čtyři roky jsme bojovali, bojovali za konferenci, meziparlamentní konferenci o bezpečnosti obrany a zahraniční politice. Nakonec se nám to podařilo a teď mm, se, mm, a my jsme tedy bojovali za to, abychom tam neměli šest mm, členů delegace jako každý národní parlament, ale šestnáct a nakonec tam přijdou třeba jenom dva. To je přece, vypadáme blbě, směšně. A e, proto je třeba se snažit, jak jsem řekl, a to ale nebo nedám na papír to, co eh, rozešlu, rozešlu zítra, nebo co se rozešle kolegům, to tam nebudu psát, ale chtěl jsem tady na vás apelovat, abyste si to uvědomili. Zde vy přítomní, abyste si uvědomili, jak je třeba vyvíjet tyto vztahy s národními parlamenty tak, abychom nepřišli o mm, příležitosti, o ty schůze, Eh, tam, kde eh, je třeba, abychom byli přítomní a abychom řádně kultivovali vztahy mezi Evropským parlamentem a Národním parlamenty. Děkuji za pozornost a pokud máte nějakou otázku, pochybnost či připomínku, tak určitě bude to všechno vítáno a určitě vezmeme si vše k srdci. Já, já doufám, že eh, já musím ještě závěrem říci, že velice dobře se mi spolupracuje s předsedou vašeho výboru, protože Eh, s vaším předsedou se mi podařilo eh, vytvořit dobrý, dobrého ducha spolupráce, což nás eh, nejenom obohacuje, ale skutečně je to velkou pro nás odměnou osobně. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji, děkuji. Já zcela, zcela souhlasím s tím, co jsi řekl. I závěrem o té naší spolupráci, která je velice plodná, harmonická vždycky a také i souhlasím s dalšími připomínkami, které si řekl. A e, e, ještě než dám slovo kolegům, tak opakuji, že nemáme moc času, a takže se omezíme na dvě věci. Za prvé, je to signál většího, většího zájmu národních parlamentů o náš parlament. E, a mm, zde my mm, máme tedy protokol 1, který se týká vztahu s národními parlamenty a i zde se ukazuje ten fakt, že tradičně eh, eh, vždycky eh, před každým zasedáním se rozešle dotazník a podle o potom se vše připraví. A na posledních schůzích Kosaku, takže mm, všechny parlamenty reagovaly, odpověděly na dotazník. To a další věc. Podle mě Kosak je velice důležité fórum, já souhlasím s místo předsedou Martinesem, ale je třeba ještě vylepšit eh, Kosak, pokud jde o účast, pokud jde o technickou přípravu a je třeba, aby to byla politická zasedání. Je třeba, abychom zde využili kosak jako příležitost pro to, abychom i překonali eh, ty národní pohledy, tedy pohledy eh, čistě národních států, abychom diskutovali na kosaku, jak tedy budeme rozvíjet eh, Evropu společně. Kosak je tedy důležitým fórem a určitě je třeba obohatit kosak ještě i tím, že lépe se budou ta zasedání připravovat a bude větší účast. Dobře, a nyní dám slovo kolegovi Guerrerovi. Ne, Gurmaj. Gurmaj. Thank you very much, uh, dear president. Děkuji, pane předsedo. Já chci připomenout, že v roce 89 vznikl Kosak a domnívám se, že tedy již tady můžeme eh, hovořit o určité eh, um, uplynulé historii této organizace a je třeba zmínit, že pokud nebudeme brát ohled na minulost, těžko můžeme mít nějakou budoucnost a vzhledem k tomu, že jsme těsně před koncem roku a Vánoci, chci popřát všem, kteří se účastnili práci na Kosaku eh, vše nejlepší do dalšího roku a hodně úspěchu. Je klíčové, eh, aby pan předseda, zmiňoval to i místo předseda Martinez, eh, že tady mezi nimi je dobrá spolupráce, ale co by bylo též žádoucí a nutné, tak jak to říkal pan Martinez, je je to, abychom tam nejenom byli, a to nejenom na ten jeden den, ale abychom i skutečně přispívali e, aktivně a mně se to stalo nejen, nejednou, e, že i když jsem nebyla součástí toho týmu, protože se to odehrávalo v Budapešti a kromě dvou přítomných vynikajících kolegů se nedostavil žádný z našich kolegů a přitom to bylo důležité jednání. Takže když potom národním parlamentům ukazujeme takovýto obrázek, že skutečně nepracujeme tak, jak je žádoucí, tak ten obrázek není pozitivní. Jsem ráda, že je připraven ten dotazník a měli bychom ho použít v budoucnosti. Často zmiňujeme důležitost zvýšené e, spolupráce a přeskum ze strany e, parlamentu, a to otevřeným způsobem a posílení dialogu s Kosakem je e, důležité a tento nástroj kooperace by měl být plně využit. A skutečně zdůrazňuji to plně využit, protože ta, ten potenciál tu je. V současné době přijímáme rozhodnutí, která jsou klíčová pro budoucnost Evropy a musíme s nimi být e, zajedno a to platí i pro národní parlamenty. Je důležitá výměna, osvědčené praxe, vysvětlování významu jednotlivých kroků. S tím vším, co jsem řekla, bych chtěla zdůraznit závěry posledního jednání Kosaku, které se konalo v Nikozi v říjnu, tak jak to zmiňoval místo předseda eh, Martinez. A to v souvislosti se strategií 2020 a vymaněním se z krize je nutné, aby národní parlamenty monitorovaly implementaci strategie 2020, pokud chtějí, eh, pokud chceme dosáhnout úspěšného vystoupení z krize a tato krize, jak chci připomenout, není to jenom krize finanční a ekonomická, je to také krize demokracie a je potřeba podpořit spolupráce, eh, spolupráci a závěry vizí vyzývají komise, aby úžeji spalopracovala s národními parlamenty a je potřeba mít jasnou vizi, jasnou komunitární metody, která by přispěla k zlepšení kvality eh, těchto konkrétních výměn s národními parlamenty. Nevím, jak je možno, nejsem si jistá, jak je možno posílit tento dialog, pokud nebude dostatek politické eh, eh, vůle, ale jsem si jistá, že se řešení najde a že k tomu skutečně dojde a přeji vám v tom hodně. Eh, Děkuji paní Gurmaj a nyní pan Dav. Pane předsedo, já částečně sdílím optimismus pana, optimismus pana Martineze a rád bych mu poděkoval jak panu Martinezovi, tak vám osobně za um, veškeré nasazení a práci, kterou odvádíte ve prospěch Kosaku. Nesmíme však zapomínat, že postavení Evropského parlamentu v tomto uskupení je vždy a vždy bude anomální. Anomálií. My se nacházíme ve federálním systému mnoha úrovňové mnoha úrovňové zprávy. A to se odráží i v těch podobách parlamentních a meziparlamentních schromáždění. A, a je tento náš jakoby federální parlament obtížně se spojuje s jedno, jednotlivými národními parlamenty, aby se shodli na věcech následně, anebo aby je společně zkoumali takové, samo tato činnost vlastně závisí na výchozích podmínkách, které vycházejí z tohoto parlamentu a které vycházejí i z národních parlamentů. Není tudíž zvláštní, že eh, poslanci parlamentů, národních parlamentů na nás zhlížejí s určitou nedůvěrou. A bylo by absurdní, kdyby nedocházelo k politickým konfrontacím mezi národními parlamenty a námi ve v těch faktických otázkách. Následným krokem, domnívám se, a to krokem, který bychom měli učinit velmi rychle, je snaha implementovat článek 13 fiskálního kompaktu, který nám ukládá, abychom zlepšili meziparlamentní spolupráci v oblasti ekonomické, v oblasti hospodářské a měnové unie. To znamená jinými slovy vytvořit takový společný orgán mezi námi a 25 národními parlamenty, které jsou parlamenty zemí, které jsou signatáři této eh, eh, úmluvy, to znamená finančního kompaktu. A měli bychom tuto iniciativu se začátkem nového roku zahájit velmi rychle. A setkání eh, Evropské rady, které proběhlo minulý týden, i bylo setkání, které nás k tomu vede a podporuje nás. A mm, co se týče formální funkce národních parlamentů, tam byla vůči něm vyslovena jasná a, a výrazná zdvořilost. Zároveň však bylo potvrzeno, že jaká je primární vlastně pozice nebo určitá eh, primární pozice tohoto parlamentu, Evropského parlamentu, eh, co se týče zkoumání těch společných částí hospodářské a měnové politiky, které, kterého se chceme ujmout. Grazie e adesso do la... Děkuji. Nyní kolega Brons. Thank you. Uh, Děkuji vám. Já eh, se v mnohem s panem Martinesem nesodno, ale já si myslím, že eh, by se měly navštěvovat schůze, na kterých se předtím domluví. Je to v podstatě součást jejich práce a jsou za to placeni. Proto jsem poprvé a zřejmě naposledy nedávno se shodnul s panem Ferhomstátem, když hovořil s panem Farážem. Mě by zajímalo, eh, jak jsou voleni členové parlamentní delegace na Kozak a eh, pokud ano, tak zda skutečně souhlasí, že tam půjdou. Bez ohledu na to, eh, jestli lidé sympatizují s vaším projektem nebo ne, já samozřejmě ne, to asi víte, tak já bych celkem rád se tam podíval a zjistil, o co tam vlastně jde, jestli je to plénum eh, nebo výbory nebo co. Náhodou tedy Kosák je jeden z mála institucí, eh, s nimiž souhlasím, tedy když už Evropská unie existuje, eh, poněvadž je to jakýsi hlubší vhled pro Eh, europoslance, eh, co vlastně Evropská unie dělá a mohou se vyjádřit buď ve prospěch nebo ne. Děkuji a poslední má slovo kolega Gualtieri. So I would like to thank, uh... Děkuji. Eh, já bych rád poděkoval panu místopředsedovi eh, Martinezovi a, Martinezovi a panu předsedy Dovi Kasínemu za práci, kterou odvedli ve prospěch Kosaku a za to, že se tam skutečně zlepšila atmosféra a vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To je velmi důležité, zejména ve světle toho, co nás čeká v budoucnosti. Poté, co se vyjádřil pan Dav, nemám již mnoho co dodat. Také já odkazuji na závěry eh, Evropské rady, které hovoří o demokratické odpovědnosti, které též uznávají tu zásadu, že, že tato odpovědnost musí e, vznikat na úrovni, kde jsou rozhodnutí přijatá a že e, implementace článku 13 fiskálního paktu a možná konference Evropské a měnové unie budou mít za úkol hovořit o této unii a o této odpovědnosti, což je velmi základní zásada, protože na jedné straně je třeba zlepšovat spolupráci s národními parlamenty. Na druhé straně je třeba, abychom byli velmi zásadoví, co se týče různých úloh a různých úrovních, na, které, na kterých fungujeme, které máme a na kterých fungujeme. Uh, takže myslím, že se ubíráme správným směrem i po e, přijetí těchto závěrů rady a musíme nadále pokračovat v duchu spolupráce, která e, v Kozaku vzniká. Děkuji. Ještě kolega Guerrero. Jeden vstup. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za prvé, chci poděkovat eh, kolegovi Michalovi a Adechelovi Martinesovi, že tak často chodí k nám na výbor a eh, že eh, tedy že tedy i můžeme tedy vždycky slyšet jeho referát o Kosaku a zde ještě naváží na pana Dafa. On trochu relativizoval ten optimismus pana Martinese. Já bych chtěl eh, i eh, vám říct, že existují taková šetření, sondáže, která ukazují, že člověk je v zásadě optimistou v životě a že ale eh, potom to trochu se utlumí ve středním věku a když člověk stárne, tak je zase větší optimista, takže Eh, to je trochu i eh, tedy eh, takto. Takže Miguel Angel, Miguel Angel, to je hezký příklad právě takového zaniceného optimisty a za to mu děkuji. Já bych chtěl jednu takovou poznámku učinit, která navazuje na to, co řekli Dav a Gualtieri. A možná bychom trochu mohli Eh, i zmínit takové riziko na té cestě, eh, na kterou jsme nastoupili v Unii. Na jedné straně je zde taková velice pozitivní část, tedy spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A tato spolupráce Ehm, zde ale je dost obtížná potom, když jde otázku kompetencí Unie. Tam už to tak nejde, tam už to trochu drhne. A možná se mýlím, ale zrovna mm, mm, eh, exekutiva členských států není zrovna příliš nakloněna Evropskému parlamentu, je jich málo pouze. A možná zde funkce Evropského parlamentu se trochu jaksi rozmělňuje právě i v rámci té spolupráce s národními parlamenty, když se s nimi má spolupracovat v různých e, specifických oblastech, sektorech. Zde e, Roberto to ví velice, e, ví to lépe než já. Zde třeba to vyplývá ze závěru Evropské rady. V určité části toho procesu byla taková myšlenka tedy mít eh, tedy takový parlament, eh, který by jednak obsahoval členy národních parlamentů a Evropského parlamentu a že by bylo dobré, aby o některých záležitostech se diskutovalo na takzvaných konferencích, které eh, budou smíšené, tedy bude tam smíšená účast. A my v našem výboru zde bychom měli být velice bdělí, abychom skutečně eh, se drželi principu, podle eh, kterého eh, demokratická kontrola a skládání účtu tedy probíhá na té úrovni, mm, která kopíruje příslušné kompetence. Zde Tedy nějaké to překrývání nebo míchání dohromady národních kompetencí a e, tedy e, evropských a mm, to, tomu se musíme nějak vyhnout. Děkuji, to jsem jenom chtěla zmínit. Děkuji a děkuji. Nyní má slovo ještě kolega Martinez. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji všem za příspěvky. Ano, samozřejmě i e, děkuji za mm, komentáře kolegyně Kurmaj a děkuji za eh, to za váš zájem o tom, aby Kosak byl zachován a aby se rozvíjel na maximum svého potenciálu. Eh, zde asi všichni s tím souhlasí. Daf řekl dvě věci, které jsou pro mě velice zajímavé. Za prvé, nevím, Andrew, nevím, zdali skutečně eh, to napětí v rámci federálního schématu ale prozatím je to příliš daleko, taková to představa. Ale nevím, zdali hm, ta tenze, to napětí je skutečně nevyhnutelné, tedy napětí hm, mezi kompetencemi a hm, e, parlamentů členských států na straně jedné a tím federálním parlamentem na straně druhé. Zdá se, že ano, je třeba jasně definovat, vymezit kompetence a vždycky tam budou určité ale šedé zóny, kde se budou překrývat nebo kde budou existovat různé výklady. A mm, ty to víš velice dobře, v tvé zemi i v mé zemi víš, že také my to zažíváme právě teď, kdy existují různé tedy celky, ty takzvané Eh, tedy eh, nižší územně správní celky, které mají své kompetence a my tam zažíváme problém, jak tedy propojit ty kompetence eh, jaksi ústřední úrovně státu s těmi nižšími. Určitě mm, zde mm, to je tenze, která může být užitečná, ale já bych to nenazval konfrontace. Přece zde existují demokratické mechanismy a tady nejde o nějakou konfrontaci, to by bylo nebezpečné. Ty jsi řekla ostatní také, že co řekla, řekla Evropská rada to je důležité. Nejenom o čem se tam jednalo, ale také i co vyplývá ze závěru. Já zde mám tady ve francouzštině tyto závěry, kde se hovoří o novém mechanismu. Jehož cílem je zvýšit úroveň spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem v souladu s článkem 13 smlouvy, eh, respektive protokolu smlouvy. A eh, takže Evropský parlament a národní parlamenty budou společně definovat eh, organizaci eh, eh, organizaci konference, která bude diskutovat o otázkách ekonomických a měnových. Takže tady je pouze jedna pochybnost, která se týká výkladu této věty. A zde se hovoří o konferenci, která se sejde jednou a tím to skončilo, a nebo zde ty závěry Evropské rady mají na mysli permanentní strukturu, nějakou permanentní konferenci, která bude pravidelně diskutovat o otázkách hospodářské měnové unie. Můj výklad by byl takový, že se doporučuje vytvoření stále struktury, poněvadž samozřejmě otázky týkající se měnové hospodářské unie, to jsou otázky, které eh, trvají v čase a které určitě budou potřebovat eh, diskuzi, eh, tedy ne na nějaké ad hoc jednodenní konferenci, ale bude se muset na to vytvořit eh, permanentnější struktura, která v angličtině mm, bude přeskoumávat, budou provádět tedy kontrolu, scrutinizing anglicky, jak vy říkáte, a takže mm, eh, budou se věnovat tomuto tématu. Ta konference se bude věnovat, bude monitorovat toto téma. Takže to je můj výklad. Já si vykládám tu konferenci takto, eh, tak jak o tom hovoří tedy Evropská rada ve svých závěrech. A potom, co řekl pan Bronx. Já mu děkuji za to, že zdůraznil eh, užitečnost Kosaku. Já si také myslím, že je to užitečná struktura a bude to ovšem záviset na těch delegacích, které tam budou jezdit. Delegace, která jezdí na Kosak, většinou má šest členů, většinou ty dvě velké politické frakce si rozdělí tři nebo čtyři posty a zbytek eh, je rotace. Rotuje tak, aby všichni eh, se tam dostali, ne tedy na jedno, na jeden kosak, ale aby to rotovalo tedy co řekl Qualtieri, dobře, samozřejmě, zde souhlasím. I já si myslím, že jdeme dobrým směrem, avšak je to dobrý směr, který si vyžaduje, aby Evropský parlament, Evropský parlament eh, ve své každodenní činnosti tedy se věnoval tomuto a byl přítomen především, protože to je otázka image, image Evropského parlamentu image eh, vůči národním parlamentům. A co řekl eh, přítel Guerrero o tom cyklu, životním cyklu optimismu, No, to je dobrá věc podle mě a já jsem rád, když jsem se dozvěděl eh, tuto teorii. Určitě i kolega Cassini také bude velice rád, že je právě teď v tom cyklu optimismu již. A že eh, tedy eh, ten optimismus zase nastane, počíne určitý věk, určitým věkem, že člověk začne zase být větší optimista. A mně se zdá, Enrique, že mně tolik neleží na srdci, eh, aby to, ten problém, že snad bude probíhat nějaká specifická spolupráce v konkrétních sektorech, oblastech. Ne, je třeba to ale zracionalizovat, o to jde a nemůžeme, se, nemůžeme podlehnout nějakým pokušením nahradit eh, eh, jedny kompetence, které existují nějakými jinými. Ne, kompetence jsou, jaké jsou a je třeba jenom skonsolidovat a je třeba, aby to bylo všem jasné, jak to je, nezávisle na tom tom, ale je pravda, že například eh, ti, kteří se věnují zemědělství, národní parlamenty a Evropský parlament, Eh, třeba v určitém okamžiku například by mohly vést společnou diskuzi o eh, zemědělské politice. A nyní mm, se diskutuje o společné zemědělské politice a přece to na tom nemůže být nic negativního. Ti, kteří se věnují této diskuzi v různých národních parlamentech, tak přece jenom eh, z toho budou profitovat. To bude každému prospěšné, když o tom budou diskutovat, tedy o stejném tématu, stejné oblasti budou diskutovat s Evropským parlamentem. A potom ještě poslední poznámka, kterou bych chtěl učinit a Eh, eh, problém, eh, který je v různých národních parlamentech, je třeba si to uvědomit, je, že tam jsou určité dominující síly, které jsou radikální a které jsou jasně proti Evropě, proti evropsky naladěné, to je jasné. A legitimně se domnívají, že je třeba Evropskou unii ničit. A zde mm, Eh, tady to je ale konfrontační bod, který se asi nepřekoná, protože eh, my, kteří jsme pro celý ten proces, no tak eh, samozřejmě můžeme vést diskuzi, třeba mm, budou existovat názorové rozdíly, ale nějak se dohodneme třeba, nebo můžeme diskutovat, ale mm, když tedy Eh, tam existuje takový jasný konfrontační bod, no tak eh, tam potom je to jasné, kdo jsou ti, kteří mají jasný názor, ne, pro nás tedy nepře, nelze přesvědčit, mají přeji si, aby Evropský parlament zmizel. A zde Enrique, jedna důležitá věc ještě já, to není zase do zápisu, ale problém, který my máme na Kosaku a ve vztazích s národními parlamenty, to není problém v tom, že by existovaly eh, velice významné skupiny v různých parlamentech, které by byly proti eh, procesu budování Evropy, legitimně proti. To ne, ale problém je v tom, že v určitých parlamentech, národních, v určitých národních parlamentech eh, a tam existují síly, které tvrdí, že jsou eh, proevropské, ale v podstatě jsou velice agresivní vůči Evropskému parlamentu a to je evidentní. Eh, to je přece jasný rozpor a je třeba o tom mluvit eh, a bojovat proti tomuto, jak to řekl dobře Kasíny. Zde my máme politické skupiny, proto které by se vždycky měly setkávat a diskutovat o tom, třeba říci, ano, ty jsi z mé strany, respektive z mé politické rodiny, e, z této země, z mé země, tak nemůžeš e, tady útočit na Evropský parlament, to je přece v rozporu s tím, co tvoje strana říká. A to je nebezpečnější podle mě než ten druhý stav, protože zde máme síly, které třeba v Británii a ty máme i zde, eh, v, které jsou jasně protievropské, ty máme i zde v Evropském parlamentu, to je jasné, proti ním víme jak, ale problém je, že máme tzv. proevropské politické skupiny, respektive rodiny, které ale svými činy jsou takové, že agresivně útočí na Evropský parlament a na kompetence Evropského parlamentu. A to je realita. To je realita na kterou nesmíme zapomínat, poněvadž to skutečně každodenně zažíváme a snažíme se to nějak překonat na Kosaku, jak jsem již řekl, eh, tím, že jsme vytvořili i takové ty platformy podle, eh, eh, podle politických rodin, jak jsem je nazval. Takže děkuji, děkuji za pozvání a za trpělivost a určitě, určitě budeme pokračovat v těchto jednáních. Ano, děkuji, říká pan předsedo, děkuji tobě, děkuji za to, že jsi přišel a děkuji za poznámky i za to, že nám pošleš zítra písemný dokument, který rozešlu všem. Děkuji. Tak se rozloučíme. A nyní přejdeme k bodu 5 programu, což je protokol o aplikaci eh, listiny základních práv Evropské unie v České republice. A jak víte, zde máme kolegu Dafa, který eh, mm, předložil první zprávu, která ale nebyla odsouhlasená, potom eh, druhá zpráva byla předložena také ne a velice trpělivě tedy předkládá třetí. Doufáme, že snad se toto vyřeší již a máme málo času, jak jsem řekl, takže protože nás ještě čeká schůze koordinátoru, ale nejprve dám slovo kolegovi Dafovi. Yes, uh, present as... Eh, pane předsedo, jak jste řekl, je to dneska třetí pokus o to, abychom ve výboru došli k závěru, eh, který pak můžeme předložit na plénu závěru k otázce českého protokolu, který byl politicky dohodnut v Evropské radě. Formálně eh, jsme konzultováni a smlouvy a také dosávadní soudní výroky nás zavazují k tomu, abychom vypracovali stanovisko k této věci. Pro ty, kteří nejsou s otázkou seznámeni, uvedený protokol znamená, že Česká republika přistoupí protokolu číslo 30 smlouvy a připojí se takto k Velké Británii a Polsku v otázce implementace a přijetí charty, respektive listiny základních svobod v rámci svých eh, jurisdikcí. Jde tedy o otázku velmi citlivou. Z tohoto důvodu výbor eh, dosud nedokázal dospět k závěru. Já bych eh, nyní poukázal na změny, které jsem provedl oproti druhé zprávě. A samozřejmě Eh, rád odpovím na otázky, ale pravděpodobně dnes odpoledne asi eh, nebude vhodné eh, zahajovat debatu o obsahu a smyslu tohoto protokolu. V bodě K, v bodě zdůvodnění K, jsem přidal slova a and equal, a rovné protože my jsme se dohodli na starším pozměňovacím návrhu zelených, který poukázal na to, že je nutné usilovat o dosažení konsensu, pokud se týče smyslu významu ochrany práv v celé Unii, ve všech členských zemích. Proto jsem tedy přidal eh, tato dvě slova and equal a rovné nebo stejné úrovně ochrany práv. Tak, aby prostě nebylo nutné podávat další pozměňovací návrh. Eh, v posledním bodě zdůvodnění, což je ESCO, jsem přidal myšlenku, která se tady často debatovala, ale zatím se nikdy nepromítla do psaného textu. A sice, že by nebylo prozíravé, aby další členské země začaly odkládat v určitých eh, smyslech ratifikaci českého protokolu. Takže eh, je to vlastně proto, že jsme si jistí tím, že Česká republika eh, provede sama ratifikaci. A my se shodujeme ve slavé rostoucí míře, že ten nedostatek jasnosti a nedostatek jistoty, že eh, zda tedy existuje dostatečná většina eh, v Českém parlamentu pro ratifikaci tohoto protokolu, eh, který byl de facto inspirován, podnícen v život prezidentem Klausem, jehož mandát se v dohledné době chýlí ke konci. Já tedy neočekávám, že by tím pádem se vytratil z českého politického života, ale pravděpodobně už nebude mít takový vliv na rozhodování českého parlamentu. Dále eh, jsem eh, eh, zrušil ten předchozí bod zdůvodnění, ve kterém se odkazovalo na přistoupení Chorvatska, poněvadž to, že by by eh, nedošlo ke zhodě na tomto protokolu nebo na irském protokolu, eh, tedy ta obava, že by to mohlo narušit eh, vstup Chorvatska do Unie, ta už neexistuje. Tak a teď v prvním odstavci vlastního textu jsem upustil od svého vlastního názoru, že bychom nedali pozitivní stanovisko Evropské radě. Já jsem, já zde říkám, že my eh, uznáváme a oceňujeme to, že jsme byli konzultováni. A ten druhý odstavec, eh, který je odstavcem posledním, jasně ji říká, že tato rezoluce je naše, naším stanoviskem, naší pozicí, tak jak to eh, vyžadují smlouvy. Já myslím, že my budeme muset tedy nyní eh, stanovit eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů a já bych tedy eh, žádal kolegy, aby byli tolerantní vůči mému pokusu o nalezení kompromisu, eh, poněvadž víme, že jste velkodušní a navíc se blíží Vánoce. Děkuji. Kolego Dafe, bohužel musím vás teď omezit, protože mám pět řečníků přihlášených a, a potom ještě replika, takže a potom ještě zkuze koordinátora, ještě další bod tady máme na programu, takže skutečně velice, velice stručně a držte se k tématu a maximálně dvě minuty. A hned dám slovo eh, kolegovi paní Borzo Bohaté. Pane předsedo, děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji, že se opět se svou vysokou odbornou erudicí maximálně věnoval přípravě této zprávy. Chtěla bych jen stručně doplnit, že stanovisko Českého senátu zůstává stejné. Dokonce po volbách v říjnu tohoto roku došlo ke zvýšení počtu sociálně demokratických senátorů, kteří jsou podporovateli zamítavého stanoviska proto maximálně vítám odstavec, který navrhuje, aby ratifikační proces byl zahájen v České republice, aby byla jasná pozice České republiky. Co se týče zprávy, uvítala bych opětovný návrh zamítaného stanoviska, ale je mi jasné, že již dvojí hlasování skončilo patem a je třeba hledat kompromis proto doufám že evropská rada zhodnotí vývoj od doby kdy byl učiněn slib české republice to znamená před třemi lety a sama se rozhodne výjimku neprojednávat a tak dá najevo že ochrana práv má být stejná pro všechny občany evropské unie. děkuji. Děkuji, děkuji za stručnost také. A nyní má slovo paní kolegyně Děkuji, pane předsedo. Já budu mít trochu odlišný názor než moje předřečnice eh, protože se domnívám, že ačkoliv tato zpráva, eh, její třetí znění, je samozřejmě mnohem pozitivnější z mého hlediska, to je z hlediska pozice ODS, eh, než byly ty předchozí, přesto bych chtěla upozornit na některé části těch preambulí, které obsahuje. Některé z nich již eh, pan zpravodaj zmínil. Jedná se například o část je, bod je, kde je jasně řečeno, že jediným účinkem tohoto protokolu číslo 30 je vytvářet právní nejistotu. A to nejen v Polsku a ve Spojeném království, ale i v ostatních členských státech. Domnívám se, že s tím přece nemůžeme souhlasit na tomto výboru, kde předpokládám, že právní vzdělání má téměř každý člen, natož eh, Evropský parlament. Eh, pak mám námitku k bodu K, kde je přesně řečeno, že protokol číslo 30 vytváří pouze právní nejistotu a politický zmatek. Doufám, že můj český překlad je správný a že v angličtině odráží naprosto to, co teď v české řeči říkám. Nemyslím si, že to je pravda. Domnívám se, že naopak politický zmatek a eventuální právní nejistotu vnáší to, že tento výbor rozhoduje nebo diskutuje již o třetím návrhu zprávy, který se týká čistě ústavního pořádku České republiky. A jakožto právník, který vystudoval v České republice, tudíž zná listinu základních práv a svobod České republiky, jsem přesvědčena, že je mnohem preciznější a že Ústavní soud České republiky pracuje velmi precizně při jejím výkladu a tudíž pouze ten rozpor a zmatek může nastat v tom, že dosud nevíme, jak to bude s přistoupením k tomuto protokolu či ne. Čili to je eh, jedna, jedna otázka, která mě trápí v této zprávě, v tomto třetím návrhu. Druhá je domněnka, která je vyhřčená v paragrafu S. Pan zpravodaj ho zde sám zmínil. Prosím, prosím stručně. Poslední slovo, poslední věta. Děkuji, pane předsedo. Není jisté, zda parlament České republiky tím začíná paragraf S. Domnívám se, že není dobré, aby tento výbor či Evropský parlament vůbec předjímal to, jaké, jaká bude pozice parlamentu České republiky. Myslím si, že se pohybujeme v otázce domněnek, právních domněnek a to není dobře a samozřejmě to ani nebude potom působit České republice po právní stránce dobře, pokud tam ponecháme takovéhle, takovéhle věci. Jinak děkuji za pozornost a děkuji panu zpravodajovi za jeho vyvinuté úsilí. A vám, pane předsedo, že jste mě nechal tak dlouho mluvit. Děkuji, děkuji, pan Justice. Zdá se jasné z rozhodnutí Evropského soudu, že protokol 30 nedává žádnou výjimku eh, Spojenému království, jak to říká Tony Blair. On říkal skutečně opt-out a měl, myslel výjimku. Eh, te, funkce tohoto protokolu je vysvětlit článek 51, ale není jasné, proč, eh, proč to potřebuje Spojené království a proč to potřebuje Polsko a ostatní to nepotřebují, toto, eh, toto vysvětlení před dvěma měsíci advo, generální advokátka řekla, že to nepřenáší pravomoc, že se nepřenáší pravomoc na účet Spojeného království a Pol- Polska, ale pokud e, e, listina dává určité závazky Polsku a Spojenému království, tak já bych se domníval, že to je přenesení pravomocí. Pan zpravodaj se pokouší tento celý zmatek to vyjasnit a není to jeho chyba. Pokud se mu to nedaří, je to skutečně to, že samotné téma nemá dostatek jasnosti. E, protokol, a já tady cituji pana Dafa, protokol je relevantní, pokud bych e, charta přidala nebo byla další zásady nebo byla širší ve své svém eh, záběru a nebo by se odchýlila od obecných principů. Já se domnívám, že listina by byla bez jakéhokoliv smyslu, kdyby nepřidávala další zásady. Takže buď ta listina nic nedělá a pak nemá smysl, a nebo pak činí to, co pan Dav zmiňuje a v tom případě protokol dává určitou výjimku. Jak jsem říkal eh, a jak říkala a generální advokátka, eh, ten protokol se stane aktivní, jakmile nedojde jenom k přesnému přepisu té, té listiny a pokud nedojde k takovému, pokud dojde k rozšíření, pak nebylo nutné přijímat. A pokud ten protokol je zcela nesmyslný, bezcedný, tak si klademe otázku, jaký byl jeho účel, kromě toho, že zmátl členy britského parlamentu, případně polského. Na mezivládní konferenci, se, byl, kde byla zhodnut, dosažena shoda na Lisabonské smlouvě, tak bych se chtěl zeptat, kdo tam navrhl otázku protokolu, jestli, eh, byl, jestli Tony Blair skutečně zmátl náš parlament a nebo naopak na tomto jednání byl Tony Blair eh, jaksi tímto zmaten. Omlouvám se za to, že jsem vystoupil tak dlouho. Intervento. Takže poslední má slovo pan Šeplink. Thank you, Chair. I shall try to... Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost. Pan Daf. jako vždy se nám eh, to pokusil vysvětlit velice jasně a my vůči tobě, Andrew, budeme určitě určitě eh, eh, také eh, velkorysí. Myslím, že situace v České republice už není tak nestabilní, jako byla. Domníváme se, že vláda zůstane Eh, až do konce mandátu a eh, pravděpodobně také změna na postu prezidenta v příštím roce změní atmosféru kolem tohoto eh, procesu. Já si skutečně myslím, že by skutečně nebylo moudré, kdyby čínské země zahájovaly ratifikaci tohoto protokolu ještě před dokončením všech procesů v České republice. A já si myslím, že ta formulace o tom, že jsme tady byli konzultováni, si to oceníme. Eh, já jsem ji nestudoval podrobně, ale myslím si, že to je velice adekvátní, eh, takže já si myslím, že bychom mohli dospět k nějakému definitivnímu eh, jaksi prostoji vzhledem tomu a veselé Vánoce. Děkuji, děkuji kolega Dav a stručně. Uh, ano, děkuji také všem, kteří se vyjádřili k paní Češkové já se eh, domnívám, že eh, tady zazněly otázky, na které velice dobře odpověděl pan Bronx, že skutečně eh, tady jsou určité politické potíže, které mm, zde jsou od samého začátku tohoto protokolu. A také je poněkud zvláštní, že Britové a Poláci Eh, k tomu přistoupili z naprosto odlišných eh, pozic. Eh, Britové by rádi omezili přístup, případně rozšíření používání charty u britských soudů, zatímco Poláci si přáli Eh, jak si stvrdit, jak je důležitá tato charta. Já jsem hovořil eh, eh, s zástupci Českého ústavního soudu v Brně a domnívám se, že jsem zde zažil vyšší úroveň pochyb o smyslu tohoto protokolu, nežli od pana Schwarzenberka, kterého respektuji a kterého si vážím, nebo od paní Češkové. Takže uvidíme, Ehm, pane předsedo, můžeme stanovit eh, eh, lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů třeba na konec eh, ledna? Jo, no. Ano, ano, 17. leden v poledne, to je pro pozměňovací návrhy a poté hlasovat na normální schůzi 19. února. Dobře? Takže děkuji, děkuji všem, kteří si vzali slovo a hned velice rychle přejdeme k dalšímu bodu programu, eh, který se týká Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. A víme, že zde eh, eh, ta věc teď je ve výboru Ekon, ale my máme hm, přijmout stanovisko, kde zpravodaj je kolega Rangel. Ne, ano, ano, Rangel a e, takže on se ujal tohoto stanoviska, takže hned dáme slovo kolegovi Rangelovi. Prosím. We're going to lose our translators at 6.30. Can we do this? Pane předsedo, naši tlumočníci budou odcházet půl sedmé. A zatímco máme, to máme být do sedmi? Sì, come, sì, come, come ho detto all'apertura. Jak jsem řekl na začátku, schůze tlumočníci již řekli, že jsou k dispozici zůstat až do 19 hodin. To již bylo předjednáno, děkuji. A takže stejně tak, ale prosím, apeluji na stručnost a rychlost, takže kolega Rangel, eh, prosím. Jaká je situace? Prosím, předneste eh, vaše stanovisko. Kazíny, jo, jestli... Eh, vážený pane předsedo Kasiny, já to vezmu velice stručně, eh, budu k tomu přistupovat velmi prakticky. Eh, tato, toto stanovisko, respektive návrh stanoviska k evropskému semestru, podtrhává přesně ty body, na které jsme vždy kladli důraz a Ehm, nebyli jsme eh, tak úspěšní, jak jsme si představovali. Týká se to samozřejmě institucionální aspektu, eh, nezabýváme se hospodářskými aspekty ani prioritami rozpočtově a ekonomické politiky. To je otázka pro Ekon. Nám jde spíše o institucionální a konstitucionální aspekty analýzy, kterou je třeba v této souvislosti provést. Já eh, tady bych chtěl nyní zdůvodnit tři body. Eh, za prvé tedy je třeba do tohoto procesu zatáhnout hlouběji a silněji Evropský parlament. A to se týká zejména kontroly příprav a vypracování výroční zprávy o růstu. No a pak samozřejmě eh, jednotlivým doporučením pro členské země. Evropský parlament by se měl účastnit zejména stanování politických priorit a v této souvislosti je třeba, aby parlament byl konsultován ještě před zveřejněním výroční zprávy o růstu, tak aby tento dokument byl respektive mohl být v plénu schválen, aby byla pozice parlamentu respektována. Důležité je, aby jsme měli možnost eh, tento dokument vždy schvalovat před začátkem nového mandátu, neboť jde o priority na příštích pět let. My jsme stanovisko eh, schvalovali taky loňském roce a tam jsme hovořili o zapojení národních parlamentů. Zde musí existovat určitý vztah eh, mezi národními parlamenty a parlamentem evropským a tady je naprosto zásadní, abychom spolu s parlamenty členských zemí se postarali o to, aby si členské země schválili své vlastní, své vlastní interní procedury, aby měli vlastní plány reform a plány konvergenční. Evropský semestr neomezuje nijak pravomoce národních parlamentů, pouze mění harmonogramy. Národní parlamenty by měly být zapojeny dříve ve stanovení, do stanovování priorit v souvislosti s evropským semestrem. A poté také v rámci normálního postupu. Nejde tedy o to, že bychom chtěli omezovat prostor národních parlamentů. Jde o to, aby vznikly interní postupy, jejichž prostřednictvím je možné věci ovlivňovat. Proto je třeba eh, vždy v prvním pololetí vést diskusy, než dojde k obvyklému schválení hospodářské a rozpočtové politiky doma a samozřejmě také na evropské úrovni. Toto je řečeno v krátkém návrhu stanoviska, které dostáváte v písemné podobě. No a jde také o kontrolu celého procesu. Prostě měli bychom mít skutečně meziinstitucionální dohodu mezi všemi třemi institucemi. Všechny tři by se měly shodnout na tom, aby sladili svůj pohled na to, jak probíhá evropský semestr a samozřejmě je třeba, aby do této strategie byly zapojeny národní parlamenty, neboť to bude mít dopad také na schvalování domácích parlamentů. Jde eh, také o to, aby o evropském semestru byli informováni občané a jde o to, aby komise při stanovení politických priorit byla schopna tyto priority odůvodnit. A také rada musí odůvodnit respektive být schopna odůvodnit, pokud zprávu odmítá a to zcela konkrétně, eh, pokud se týče specifických doporučení. Čili já si myslím, že tolik eh, ty nejdůležitější body v tomto stanovisku. Ještě jednou opakuju, že jde o institucionální aspekty evropského semestru, nikoli o obsah či politické rozhodování, stanovení politických možností či priorit pro hospodářskou nebo eh, rozpočtovou politiku. To je věc výboru EKON. Děkuji. Pane Rangel, nyní má slovo kolegyně Gurmaj. Děkuji. Jako stínová zpravodajka bych se ráda vyjádřila eh, <clears throat> Nejdříve bych poděkovala Paolovi k práci, poděkovala za práci také mm, Elize Ferreire. Mm, náhodou to tak vyšlo, že oni spolupracující během maďarského předsednictví jsme odvedli, maďarští kolegové, jsme měli vlastně na starosti tu velkou práci přípravu takzvaného sixpacku, toho balíčku šesti opatření, což zdůvodňuje zdůraznilo, což bylo, bylo jakýmsi základem pro naše přejití, přežití eh, krize. A součástí tohoto balíčku je i evropský semestr, který by měl zabránit budoucím krizím a posílit evropskou veřejnou nebo zprávu věcí veřejných. My jsme již řekli k tomu hodně vzhledem k tomu, co, co se týče budoucnosti institucí a já plně souhlasím s tím, že stávající dialog by měl posílit demokratickou legitimitu eh, a řádný parlamentní přeskum a ekonomický dialog by měl být použit v, klí, použit v klíčových momentech semestru na začátku, předtím, než je pro, uh, publikován průzkum po publikaci, uh, před přijetím uh, specifických doporučení pro jednotlivé země a také na konci toho procesu, kdy jsou přijat data doporučení. Tento nástroj je málo znám a je třeba posílit jeho transparentnost a také to skládání účtu, pro jinak budeme nadále prohlubovat tu vzdálenost mezi institucemi a evropskými eh, občany a je důležité, že jste ohled na občany zmiňoval často. Mezi parlamentní setkání národních parlamentů a Evropského parlamentu, které by byly předcházely setkání rady, by mohly přispět k posílení tohoto dialogu a k posílení naší viditelnosti. Děkuji paní Kurmaj, kolega Daf. Ano, Já eh, si nejsem jistý, jestli k tomu je nutno uzavírat interinstitucionální dohodu. Eh, my máme rámcovou dohodu. pro tedy která upravuje způsob naší spolupráce s dalšími institucemi a já si myslím, že přeskum hospodářského řízení eh, není nutno zbytečně komplikovat. Já bych eh, byl rád, kdybychom to ještě jednou velmi pečlivě zvážili a eh, možná skonzultovali ještě s kolegy z výboru Ekon, o co tady vlastně jde. Já tuto zprávu vidím v kontextu s tím dvojbalíčkem, který posiluje potřebu užšího, jaksi těsnějšího zapojení parlamentu eh, do této věci. Možná eh, bychom eh, si o tom mohli podebatovat ještě později tak aby tedy eh, tady s Paolem, eh, prostě abychom se dohodli na tom, jestli tady je nebo není eh, nutná interinstitucionální dohoda. Já myslím, že ne. Dě, děkuji, nevím, zda kolega Rangel chce zareagovat, velice stručně, prosím, když tak. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom vyslovit díky za komentáře všech kolegů já je určitě s ohledním, tady to, co řekla paní Gurmaj a Andrew Duff. Já myslím, že eh, určitě stojí za to se nad tím ještě jednou zamyslet. Já mám totiž dojem, že je důležité, abychom zde stanovili jasný rámec pro národní parlamenty. v národních parlamentech se občas hovoří o evropském semestru bez hlubšího poznání, o co vlastně jde, proto si myslím, že je důležité, abychom je více zapojili do hry a to znamená, že třeba je předem informovat, o co jde. To tady to se příliš nedotýká jejich skutečných eh, eh, kompetencí, ale jde o to, eh, že mají ve skutečnosti možnost daleko více ovlivňovat evropské dění, než si myslí. Takže opravdu je třeba to vyjasnit, tak aby tady byl vykolíkován prostor nejen pro Evropský parlament, ale také pro národní parlamenty, které zde jistě mají svou roli. Ale dobře, budeme o tom dále debatovat. Myslím, že ten dialog můžeme eh, pokračovat, eh, zejména tady s panem kolegou Dafem. Děkuji vám. Děkuji, eh, takže Vzhledem k tomu, že výbor Ekon má svůj eh, plán, který je velice rychlý, takže my bychom výjimečně zde měli hlasovat 21. Eh, ledna v pondělí a vlastně i bychom měli 8. ledna v 12 hodin mít termín pro pozdějovací návrhy. A zde eh, víme, že je vždycky těžké tedy jste eh, eh, se scházet eh, extra nějak, tedy jak v Bruselu nebo ve Štrasburku, takže elektronicky prosím bychom předkládali ty návrhy, takže 21. ledna hlasování, opakuji, hlasování tedy v 17 hodin před schůzí koordinátorů 21. v 17 hodin a pozměňovací návrhy mají termín 8. 8. leden i v elektronické formě. Takže tím jsme skončili s programem schůze a můžeme přejít hladce do schůze koordinátorů. Merry Christmas. Joyeux Noël.